představitelky eh, k volbám eh, v Myanmaru, Burmě, Parmě a slovo má pan ministr Nikola Schmidt, který zde nahrazuje paní vysokou představitelku. Já mu děkuji za dnešní nasazení. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, 8. listopadu se konaly historické volby. 91 eh, politických stran a více než 6 tisíc kandidátů. Lidé hlasovali pro změnu a vyjádřili silné přání žít v nové demokratické svobodné zemi dali jasný mandát eh, Aishan Suci, aby, eh, která vedla demokratické síly, aby, eh, aby povýšila demokratické změny na vyšší úroveň. A Evropská unie byla v popředí podpory Myanmaru a demokratických změn a ekonomických změn a zde my jsme hráli a já parlament parlament hráli velice pozitivní roli. 16. listopadu vysoká představitelka a, mm, e, e, a, osobně zavolala Ansan Suči, aby ji poblahopřála k volebnímu vítězství, zdůraznila jak k zásadní roli mm, e, i hrála pozorovací mise, kterou vedl místo předseda Alexander Graf Ransdorf právě vedle tuto misi při volbách, takže zde bych chtěl eh, poděkovat eh, za mm, vynikající práci eh, představ, vedoucího této mise. Demokratizační proces ale ještě neskončil mm, a mm, Hm, zde hm, jsou, eh, zde eh, pořád nás tedy, eh, pořád nás neklidňuje zacházení s menšinami, etnickými menšinami a kdy nemohli tedy se zúčastnit v volbách, nemohli stavět své kandidáty a a to vedlo asi k eh, silnému eh, vlivu radikálních buddhistických mnichů. A v některých hm, oblastech z důvodu bezpečnosti se volby vůbec nekonaly a i e, e, naše předběžná zpráva říká, že je třeba tam provést další ústavní změny, procedurální změny, tak aby skutečně vždycky ty volby byly do budoucna inkluzivní, aby se jich mohli zúčastnit všechny. Ansan Suči Suu Kyi jako e, představitelka největší strany, v podstatě eh, eh, nemůže tedy se ucházet o post prezidenta a eh, pořád vojáci mají 25% křesel a i zde tři klíčoví ministři do budoucna budou z armády což znamená, že političtí aktéři musí eh, se zapojit do, všichni do eh, dialogu v zájmu národní jednoty a usmíření. I přes všechny tyto výzvy si myslíme, že v podstatě to byly průlomové volby, které dali velkou příležitost posílit demokracii v Myanmaru a další kritická fáze, to bude volba nového prezidenta, to bude v polovině února 2016 a do, konce března by se měla vytvořit vláda když Ansan Suči eh, ještě musí sdělit teprve priority nové vlády, ale očekáváme, že to bude právní stát, demokracie, ekonomický rozvoj, to určitě budou priority a určitě v tomto může Myanmar počítat s naší podporou a hlavně, mm, co nás zneklidňuje, eh, jsou právě tato témata, jako diskriminace, a mm, apatridita, eh, also worried about Buddhist Indiu. A toto vedlo mm, právě k tomu, že eh, přijala legislativa, která ale není v souladu s lidskoprávními závazky. Vztahy s Myanmarem eh, ty eh, prošly dlouhým procesem od roku 2011, sankce, embargo na zbraně dokonce, i to bylo pozastaveno v roce 2012 a zrušeno úplně v roce 2013. Eh, samozřejmě dáváme přednost obchodu, ale v žádném případě zbraně a to je naše priorita. I zde v roce 2013 tedy jsme eh, zintenzivnili spolupráci v oblasti lidských práv. Konala se dvě kola eh, dialogu, který eh, proběhl od roku 2014 na toto téma lidských práv. Myanmar má vysokou prioritu v naší demokratizační agendě a budeme sledovat i realizaci doporučení IOM a jako uznání naší pomoci v mírovém procesu, tak Evropská unie byla přizvána, aby podepsala eh, dohodu o příměří jako svědek. To, bude, to bylo v říjnu 2015. Spolu s dalšími dárci jsme vytvořili mírový fond, abychom dále tento proces podporovali. V neposlední řadě Evropská unie a Myanmar nyní vyjednávají o, eh, o, o smlouvě o ochraně investic a i jsme součástí Eh, iniciativ, eh, které se týkají mm, eh, trhu práce. Eh, tento proces je třeba vidět v komplexnějším rámci, eh, který přijala Rada ministrů zahraničí v červenci 2013 a bylo to i podpořeno závěry Rady. Hlavní priority je demokracie, obchod, rozvoj, mír a to, že Myanmar opět se zapojí do mezinárodního společenství naš, náš program bilaterální eh, spolupráce a eh, ten několikaletý, víceletý program eh, na léta 2014 až 2020 vyčlenuje 688 milionů právě na vzdělávání, právní stát, podporu míru, a to je zcela v souladu s, eh, s agendou transformace této země. Dále jde o humanitární pomoc především těm vyloučeným skupinám, především osobám bez státní příslušnosti a vysídleným. A mm, poněvadž Myanmar teď vstupuje do nové budoucnosti, tak eh, Eh, zde Evropská unie eh, nadále odhodlána podporovat demokratizaci této země. Evropa je připravena sehrát svoji roli a pomoci tomuto procesu a tak, aby byl korunován úspěchem. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji, pane ministře. Nyní přejdeme k politickým skupinám. Jako první řečník má slovo e, za EPP Lars Adaktuson. Herr Děkuji, pane předsedo. Společně se šesti dalšími poslanci jsem byl členem volební pozorovatelské mise, která do Myanmaru jela. Dojem, který jsme z toho získali, byl v podstatě pozitivní. To se týká jak realizace eh, voleb, to znamená odevzdávání hlasů a eh, sčítání hlasů. V podstatě tady nedocházelo k žádným nesrovnalostem, o kterých bychom vás mohli informovat a eh, volební účast se odhaduje zhruba na 80 Vláda po volbách uznala svou porážku a strana Aung San Suu Kyi, Národní liga pro demokracii, tedy získala většinu. Pane předsedo, s ohledem na to, co jsem právě řekl, je velmi důležité, abychom Myanmar zasadili do celkového politického kontextu. Navzdory pokroku, ke kterému došlo v minulých letech, nemůžeme tuto zemi považovat za zemi demokratickou. Ústava obsahuje části, které jsou velmi problematické, například to, že vojenská moc, to znamená eh, představitelé armády, mají k dispozici čtvrtinu eh, míst v parlamentu. Aung San Suu Kyi eh, podle další části ústavy nemůže se stát prezidentkou země. Dodržování lidských práv je také palčivým problémem. Jsou eh, diskriminovány menšiny, eh, nejvíce se to týká Rohingyů a dalších muslimských skupin, které po celá léta jsou vystaveny velkému útlaku. To znamená, že úkoly, před kterými Myanmar stojí, jsou obrovské je potřeba eh, jednoznačná politická vůle, tak abychom aby Myanmar mohl pokračovat na cestě eh, k míru a Evropská unie ho v tom bude podporovat. Děkuji za socialisty demokraty. Na dvě minuty má slovo paní Gomeš. Eh, jako uh, vedoucí eh, pozorovatelské mise Evropského parlamentu společně s kolegy, eh, kteří eh, byli velice vstřícní a pomáhali v této misi. Jsem s velkou chutí sledovala ty nejdemokratičnější volby, které Varma měla v posledních, no po letech vojenské diktatury. Politicky a, právně ten rámec ovšem nespojuje, eh, nesplňuje eh, demokratické eh, požadavky. Volby v roce 2008 vyhradili 25 míst v parlamentu armádě. Volební komise měla pochybnosti stejně tak jako někteří nezávislí pozorovatelé a viděli nebo byli svědky eh, řady manipulací před volbami i po nich. A samozřejmě tady byla eh, řada, eh, byly tady miliony příslušníků etnických menšin, kteří se nemohli zúčastnit voleb. Ale přesto to představuje určitý pokrok, protože vojenské strany byly po raženy a je to zatím dobře zorganizovaný přechod. A strana, která vyhrála strana NLD a Aung San Suu Kyi, se eh, eh, rozhodla a změnit se tedy směrem k demokratické vládě eh, za mír. Nebude to snadné v zemi, kde generálové jsou pořád u moci a sledují nebo mají pod kontrolou hlavní zdroje. A také jsou tady etnické šervátky a další Eh, problémy s menšinami, jako jsou například muslimští rohingyové, eh, kteří nemohli eh, volit. A to je důvod k velkým obavám. Potom také buddhističtí xenofobové, ultranacionalističtí, to je také velký problém. Nicméně je to obrovská příležitost bojovat za uh, Eh, signály reakčních, eh, nebo proti signálům reakčních sil. Výbor eh, pro smíření, doufejme, se bude snažit o dodržování lidských práv. My tam máme strategický zájem. Je třeba prosazovat demokratizaci a sledovat mírový proces, zjistit, co se tam stane a pomoci občanské společnosti, včetně politiků v NLD protože se musíme postarat o to, aby se tamní ústava změnila. Ano, za EKR má na minutu a půl slovo pan Tano. Pane předsedo, vítězství NLD v, eh, v Barně v Myanmaru je docela jistě historickým milníkem, ale eh, míru milovné eh, přijetí těchto voleb ze strany armády a jejich a mírumilovný odchod u jejich strany USDP, to je třeba přivítat to je rozdíl od roku 1990 a Evropská unie musí eh, nabídnout podporu, eh, pokud eh, bude nezbytná. Potom je tady příliš velká moc v Národní bezpečnostní radě, která mimo volenou kontrolu armáda si stále zachovává 25 křesel v parlamentu a ehm, Aung San Suu Kyi je eh, eh, morální vítězkou, ale eh, bizarně nemůže podle platného práva, co by matka britského občana převezít prezidentské otěže. Potom je tady také eh, menšina eh, asi milionu muslimských rohingyů, kteří nemohli hlasovat na základě toho, že nemohli ukázat své občanství. A on Suti k tomuto eh, se vyjadřovala minimálně a zdá se, že existuje na straně NLD minimální chuť Eh, řešit odsud Rohingyů. Oni se zaměřují na eh, stát a budování demokracie v Janmaru především. Těchto cílů bude velmi eh, dlouhodobá záležitost. Nicméně Myanmar může být pořád dobrým příkladem přechodu pluralistické demokracii. Je to pokrok, který budeme moci poměřovat za desetiletí, ne za léta. Ten přechod k demokracii bude také dobrým posílením v demokracii v rámci ASEANu. Děkuji. Za eh, liberály ALDE má slovo místo předseda Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo, děkuji předsedo rady, děkuji za laskavá slova. Já to předám i dalším členům této mise. Můj mandát trvá do okamžiku, kdy předám závěrečnou zprávu, to znamená, že já se budu snažit být co možná nejvíce neutrální jako, nej, jako hlavní pozorovatel. Musím říci, že eh, každý, kdo má trochu politický odhad, eh, vycítil, s jakou nadějí byly tyto volby v Barmě zpěty. A to byl také závěr pozorovatelské mise. Nejpozitivnější byly dvě věci. Za prvé, v podstatě tady nebyly žádné násilné činy, které by byly s volbami spjaty, ani před volbami, ani po volbách. Druhá věc, mnoho problémů, se kterými jsme počítali před volbami, se na, v, v den voleb neobjevily. Největší problém, největší obava se samozřejmě týkala seznamu voličů, nicméně lidi, eh, každého voliče se podařilo v tom seznamu poměrně snadno najít. Eh, Charles Stenok v tuto chvíli eh, poukázal na zvláštní ústavní situaci, kterou jsme zmínili i v našem předběžném hodnocení. Nyní se tedy Barma nachází v přechodné fázi a já bych byl velmi rád, kdyby Evropská unie a všechny její instituce byly zapojeny do pomoci této zemi. Dovolte mi, abych v této souvislosti řekl ještě jednu věc. Často zaznívá kritika že spolupráce mezi nejrůznějšími institucemi v Evropské unii skřípe. Evropská unie, hlavní pozorovatel, delegate, delegace, to znamená Judy z Argentíny, která bude tuto zemi dále doprovázet jako státní stálá pozorovatelka. Všichni tito lidé odvedli skvělou práci, společně spolupracovali skvěle i s komisí a skvěle spolupracovali také eh, s delegací Eh, kterou vedl pan velvyslanec. Je to tedy dobrý příklad dobré spolupráce evropských institucí a doufejme, že to bude pro tuto zemi znamenat další dobrý vývoj. Děkuji. Za zelené má slovo paní Sargentini. Minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Eh, kritika a přípravy eh, voleb eh, zde byla představena některými kolegy. Samozřejmě řada lidí nemohla hlasovat a já také souhlasím s kolegou Tanokem, který říká, že je tady otázka paní Aung San Suu Kyi jestli bude podporovat menšiny, ale na vzdory vší kritice e, během e, voleb e, jsme viděli velmi dobrou organizaci, zejména ty mladé dámy, které vedly všechny hlasovací místnosti. Vypadaly, jako kdyby se tam konaly volby každý den a po volbách jsme opravdu viděli, že armáda uznala vítězství NLD. To je dobrá zpráva pro začátek nové parlamentní demokracie. Eh, ještě zdaleka eh, u ní nejsme eh, armáda tam 25 eh, let mohla utvářet ústavu tak, aby eh, eh, opravdu měla ještě dlouho moc předtím, než povolí úplnou demokracii. A to je proces, ve kterém bychom také jako Evropský parlament mohli se hrát roli. Rozhodli jsme, že Myanmar je jedna ze zemí, kde chceme pomoci parlamentní demokracii a mým úkolem je společně s vámi ji pomoci utvářet. A to je obrovský úkol, už eh, končím. Eh, parlament eh, tady vlastně se může řadit jenom abecedně a nemusí být rozdělen na jednotlivé frakce. A tímto způsobem opravdu pomůžeme podpořit tamní parlamentní demokracii. Děkuji. Na dvě minuty má slovo pan Betýny. Děkuji. Já jsem měl tu čest, že jsem se zúčastnil mise, pozorovací mise po, eh, u voleb v Barmě pod hm, vedením vynikající kolegyně Gomez a v podstatě viděli jsme, jak eh, tam díky straně eh, Sansuti vyhrála demokracie i přes tu ústavu, která pořád ještě dává 25% křesel vojákům a tři strategická ministerstva také mají obranu, vnitro Mm, především. A my jsme vlastně e, e, všichni viděli, že to hlasování mělo sebou mm, nevyhnutelné potíže, ale všechno proběhlo hladce, mírově, klidně. E, lidé byli odvážní, uvědomělí a věděli, že je to pro ně historická příležitost, která je neopakovatelná a že to musí skončit dobře. Ale pozor, Mm, takže, mm, takže ta eh, situace sice je nezvratná, ale pořád jde o přechod pouze. Musíme být opatrní i vůči eh, veřejnému vyhlášení výsledků. A to nejenom proto, eh, já, že doufám, že nakonec se ten proces povede ke změně ústavy a k civilní vládě, ale Mm, i mm, je to mm, především díky hrdinství San Suu Kyi, její strany a díky díky těm demokratům, kteří neslychaně trpěli v minulosti, ale je třeba se na to podívat i z eh, pohledu toho, zdali ten stávající režim se bude chtět vzdát moci. Eh, Birmu jsme podporovali i eh, my jsme navštívili uprchlické tábory na hranicích a podobně. Viděli jsme tisíce lidí bez státní příslušnosti a viděli jsme, jak žijí tam v pahně. Evropský parlament musí se k tomu vyjadřovat eh, a mm, Barma se musí stát federálním státem a to od nás očekávají, že jim v tomto pomůžeme. Děkuji, minuta paní Gerling. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Volební vítězství Aung San Suu Kyi je pozitivní. Oficiální výsledky Eh, potvrzují její vítězství. 77% jsou tu velké výzvy. Musíme řešit utrpení tamnějších menšin. Eh, eh, I ostatní slíbili, že budou respektovat výsledky voleb, nicméně teprve budoucí vývoj ukáže, jestli tomu tak bude a jestli tato země bude směřovat ke stabilitě. Evropská unie by měla sehrát pozitivní roli při změnách, ke, kterých, ke kterým tady dojde. Neměli bychom demokracii v Barmě pouze posilovat, ale měli bychom eh, ji zapojit do celkového kontextu této oblasti. Já doufám, že eh, bychom tady jako Evropská unie mohli velmi pomoci. Já jsem byla součástí delegace, mohla jsem před několika lety navštívit Aung San Suu Kyi eh, u ní doma a musím říci, že to byl jeden z nejsilnějších momentů mé poslanecké kariéry a proto se velmi těším z jejího volebního vítězství. Děkuji. A nyní na minutu a půl pan Bostináru. Dovolte mi, abych nejprve vyjádřil soustrast eh, těm dělníkům, kteří přišli o život v dole v pondělí. Volby v Barmě jsou milníkem na eh, cestě k demokracii této země. Je potřeba zdůraznit skutečnost, že lid v Barmě jednoznačně vyjádřil svoje přání a podporu žít v demokratické zemi podporu tomu, aby žili v demokratické zemi. Můžeme eh, to vycházet z toho, že nositelka eh, Nobelovy a Sacharovovy ceny Aung San Suu Kyi může být považována za symbol demokratického boje, ale nesmíme podléhat iluzím. Tyto volby byly dobrým výchozím bodem, ale období transformace bude dlouhé a obtížné. bude potřeba zvolit prezidenta. 25 křesel v parlamentu jsou eh, ve vojenských rokou a my si v tuto chvíli musíme uvědomit to, co je podstatné nejdůležitější je to, aby výsledky voleb respektovali všichni a aby došlo k procesu národního smíření. Optimismem mě naplňuje skutečnost, že i armáda výsledky uznala, nicméně nyní bude potřeba, aby všichni navzájem spolupracovali, aby se snažili o reformy. Evropská unie by měla být eh, vývoji na Myanmaru eh, pozitivně nápomocna. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Žil. Děkuji, pane předsedo. Eh, důležitý milník byl dosažen v Myanmaru a já jsem vzal na vědomí zprávu z Evropské pozorovatelské mise ve volbách a blahopřeji Aung San Suu Kyi a NLD, které vyhrály 80 křesel, ale eh, opakuji tady obavy, které eh, už zde vyjádřili kolegové. Rohingyové nemohli hlasovat. Eh, legislativa na základě rasy a náboženství není v souladu s přechodem k národnímu smíření. Minulý týden v eh, sobotu jsme se dověděli, že přes 100 lidí eh, přišlo o, u eh, nefritového dolu o, o život při sesuvu půdy. Ukazuje to, jaké mizerné podmínky jsou v tamním důlním průmyslu a to zřejmě na státě Šanů. A Ukazuje se, že eh, mír nebude možný, eh, pokud nebude eh, zpřetrhána vazba mezi armádou a podniky. Důležitým krokem byl byl podpis uh, uh, iniciativy o transparentnosti v důlním průmyslu, ale uh, k tomu dojde pouze pokud uh, Eh, eh, se to bude implementovat. Evropská unie musí toto podpořit a eh, zachovat také pozitivní dynamiku v ASEANu. Když vidíme jak ekonomiky jako Tajsko a Malajzie slevují z lidských práv v poslední době, tak já vítám vyjednávání o ochraně investic, která byla znovu obnovena a bylo by dobré, kdyby tady byl třeba někdo za komis nebo někdo za komisi nebo někdo od vysoké představitelky ředitelky eh, řekl něco k dalšímu angažma, eh, které by nám mohlo eh, umožnit koordinaci našich investic tak, aby naše obchody a investice spíše podporovaly lidská, lidská práva a demokracie a nepodkopávaly je. Catch. Nyní přejdeme ke Catch the Eye. Jako první bude pan Kukan. Thank you very much. Děkuji. Dovolte mi, abych se i já vyjádřil eh, k průběhu voleb v Barmě, které mají historický význam. Občané Barmy před, eh, prokázali svoji vůli. Eh, vedlo to k vítězství Národní ligy pro demokracii. Nicméně klíčová otázka je, co nastane nyní. Tento proces přiblížil zemi k demokracii, nicméně stále ještě jsou tu věci, které je potřeba udělat. Doufám, že NLD se podaří zahájit reformní proces. Zároveň je to tak, že eh, Proces národního smíření a inkluzivita musí být i nadále prioritami. To bude pro paní Aung San Suu Kyi velký úkol, velká výzva. My jako Evropská unie máme velké zkušenosti s takovými transformačními procesy a proto bychom tedy měli pomoci našim eh, přátelům v Barmě na této cestě. Já tedy vyzývám vysokou představitelku, aby situaci po volbách sledovala, aby byla ochotna jí nabídnout pomoc. Děkuji vám za pozornost. Chvala. Eh, Děkuji vám. Pane ministře. A teď pan eh, Marias. Děkuji, pane předsedo. Občané v Barmě 8. listopadu rozhodli. Ukončili 25-letý 25 režim a do čela země zvolili Aung San Suu Kyi. poté, co byla dlouho vojenským režimem pronásledována. Nicméně tato země stále ještě stojí před velkými úkoly. Musíme si uvědomit, že například 25, křesel, 25 křesel v parlamentu patří armádě. Kromě toho jsou tu další palčivé problémy, porušování lidských práv, nucená práce a tak dále. Myslím si, že musíme novou demokratickou vládu podporit, podpořit a tato vláda zároveň musí zaručit to, že náboženské a národnostní menšiny budou chráněny, například rohingyové. Diskriminace ze strany většinové společnosti, to znamená buddhistů, eh, není přípustná. Děkuji. Adesso onorevole Fabio Machino Castaldo, prego. Nyní pan Castaldo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tyto volby v Myanmaru, ty znamenají eh, základní průlom v historii země, přechod k demokracii. Chci poděkovat kolegům, kteří měli tu čest eh, zastupovat Evropský parlament v této historické době. Ale nyní Eh, eh, zde eh, před vládou stojí velké výzvy, především na jedné straně úplně zredukovat vliv vojáků. Bohužel pořád mají těch 25% křesel. Potom je třeba zrekonstruovat tuto zemi, která dnes pouze 1,8% dávají na zdravotnictví, podobně na školství. Zvýšení HDP musí znamenat lepší blahobyt celého obyvatelstva, což znamená bojovat proti korupci, také znamená to i bojovat proti diskriminaci Rohingyů, a kteří jsou persekováni všude na světě. Ansan Suči je, eh, eh, říká, že eh, strach je jediným vězením a my doufáme, že Myanmar nebude vězením vůči změnám a my jako Evropané musíme jim v těchto změnách pomáhat. Děkuji, pane Castaldo. Pan Stanislav Polčák

Eh, úřady Španělska eh, eh, informovali předsedu Evropského parlamentu, že pan Javier Benito Fialga byl zvolen za evropského poslance místo